A nyní opět tady takto stlačen, je to oficiální zpráva výboru AFET od delegace pro vztahy s zeměmi Jižní Azie. Je to, tady, to, eh, tady se o tom hovoří, že to návštěva z Bangladeše, ale my jsme strávili dva dny také na Maledivách. Také bych chtěla zdůraznit zde, že jedno místo, které jsme navštívili, kromě toho, že jsme se setkali s politiky, občanskou společností, nevládními organizacemi, tak také bylo věznic, byla věznice. Aby, jenom abyste věděli, jaká, jaký byl účel návštěvy na Mal, Maledivách v Bangladeši. Jsme mm, se sešli s, mm, s představiteli, s, premiéry, s premiérem, s ministrem zahraničního obchodu, obchodu eh, a určitě víte, že e, to je velký problém, a potom s ministrem pro spravedlnost vnitro, potom s předsedkyní parlamentu, členy parlamentu, s předsedou výboru pro lidská, mise pro lidská práva, kolegové, klid, potom se zástupci občanské společnosti, k tomu řeknu více, potom s představitelem Bangladešské národní strany a potom s sektorem textilního průmyslu, mm, mm, samozřejmě to, tam jsme se sešli se zástupci odboru a potom, potom i e, jsme jednali o klimatu, protože Bangladeš je jednou z nejvíce postižených zemí na světě a potom jsme navštívili i ten jeden evropský projekt, který e, se týká komunity dále a potom jsme i konali tiskovou konferenci na konci a já doufám, že slov e, sešlo asi 62 e, e, článků v tisku nebo zmínek v tisku, potom v Bruselu se konala tisková konference a samozřejmě my jsme, se, my jsme tam hlavně diskutovali o lidských právech, občanská společnost se s námi tolik nechtěla setkávat, než a, m, protože jak si ten veřejný prostor se tam zmenšuje. Mm, I hovořili jsme o svobodě projevu, především e, e, v souvislosti s novináři a se zavražděním řady blogerů, kde jsme požádali premiéra, aby nám řekl, jak je to s vyšetřováním. A i potom jsme hovořili o e, nárůstu násilného extremismu. Je to země s s velkou tolerancí k náboženskému vyznání, ale především tedy buddhismus je rozvinut, ale teď se tam zvyšují i ty různé sektářské snahy. Potom jsme hovořili o trestu smrti a že my eh, máme za to, že ta země by měla začít to přehodnocovat. Obchod. Jak tedy začít implementovat eh, principy OSN, obchod a lidská práva. Hovořili jsme s Komisí pro lidská práva, eh, což je nezávislý orgán v Bangladeši a hovořili jsme o tom, že eh, mm, je, to komise, která by teda teď měla mít své členy a tam jsme zdůrazňovali, že musí to být nezávislá instituce, včetně tedy volební komise také musí být nezávislá. Jak víte, že teď OSN již tento orgán nefinancuje, kvůli tomu, že tam jsou určité pochybnosti kolem. Také jsme i se ptali na politickou situaci a, a lidé nám sdělili takové své dojmy, že po volbách v minulém roce narostlo násilí a došlo k dost velkému posunu zemi. A pokud je o textilní průmysl, tam jsme hovořili o uh, Eh, globálním příkladu Good Practice, to je ten eh, balíček udržitelnosti Evropské unie. To je mm, třeba vzít jako takový globální příklad pro tento průmysl a eh, i mm, víme, že sice mm, jsou tam různé plány, jak zlepšit stav u výrobců, ale výrobci oděvů jsou si vědomi toho, že je třeba se eh, snažit v této oblasti do roku 2018 a budou jsme se o otázce odboru rozhodčí v těchto závodech. Hovořili jsme i s spolu s, s kolegou Karimem jsme hovořili o tom, že eh, Bangladeš se dostane do eh, kategorie zemí se středním příjmem, což bude znamenat E, e, nový režim GS+. Hovořili jsme o tom, že bychom měli zvýšit obchodní výměny z EU, samozřejmě podle přiměřených e, spravedlivých podmínek. A také jsme hovořili tedy o tom, že, že o rotonek by se měla rozvíjet podnikatelská rada EU Bangladeš a pro zahraniční vztahy samozřejmě i plat, jsou relevantní vztahy s Indií a Myanmarem s Parmou a není Bangladeš má více než 3 tisíce eh, vysídlených osob uprchlíků z Parmy. Nyní. A tam myslím, že já, samozřejmě tam byly další otázky, další témata, ale vzhledem k tomu, že nemáme čas a že členové čekají tady na hlasování, které již mělo začít před pár minutami, tak bych teď skončila, pokud vás to, pokud vás to bude zajímat, tak mohu poté zodpovědět vaše otázky. Děkuji, děkuji, paní Lambert a paní Sakorafa. Paní Sakorafa. δίνετε το λόγο. Ε, θέλω να επισημάνω ένα πρόβλημα που έχω εντοπίσει και, ε, και έχει... Bych vás na jeden problém. To se týká překladu té zprávy o pokroku a podněcích návrhů k tomu. Když jsem napsal na příslušná místa, ale jedna na čtyři, což bylo předloženo e, řecky, to nebylo řádně přeloženo do angličtiny. nemám. Hovoří se tam o makedonském veřejném sektoru. Byla bych rád, se na to někdo mohl podívat. Eh, Dank. Děkuji. Pan Weigl chce mít poslední slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, a dalším kolegům ve výboru toto rozhodnutí odložit hlasování o této zprávě, protože minulý týden se konalo důležité datum, kdy makedonský parlament rozhodl o odkladu těch předčasných voleb a stanovil nové datum, a sice 5. června. <clears throat> To bylo nezbytné vzhledem k hodnocení Evropské unie a Spojených států, že přípravy na volby, které se měly konat, nebyly dostatečné, aby ty volby splnily obvykle demokratické standardy. Takže teď tedy bylo stanoveno nové datum 6 června. A já jsem to přeložil pozměňovací návrh, který to uvádí na správnou míru, který také hovoří o tom, že by bylo dobře tam vyslat pozorovací misi a že všechny strany Makedonie by měly spolupracovat. A ten eh, ústní pozměňovací návrh je připojen k tomu hlasovacímu seznamu. Děkuji. Má někdo nějaké eh, eh, Pozměňovací návrh 13, Howitt, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Přijato. čtyři, chce někdo ověřit? Takže ověříme 64. čtyři. Hm? I think there's rumors that one too much for the EPP objevila se námitka, že tady jeden navíc a e EPP, ale já říkám, že EPP není nikdy dost. Takže to bylo přijato, 64. Jednoznačně. 66 kde pro. Proti zdrželi se přijato. 67 kde pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 s ústním pozornacím návrhem, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 79, kdo je pro, proti, to musíme ověřit. Končím hlasování. Přijato z 30 k 21 proti. Kompromis 5 s ústním pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 109 Kdo pro? Proti? 160 přijato. 110 pro. Proti? Ověříme. Končím hlasování. 18 pro 32, proti, zamítnuto. 111, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 13, kdo pro, Sto dvanáct. Kovačev, 112. Kdo je pro? Myslím, že v tom hlasovacím seznamu EPP je chyba. V tom opraveném je to 112, je to poznací návrh od pana Kovačeva. Takže 112, kdo je pro? Pane Kovačeve, hlasujete pro vlastní návrh, tam máte poslední příležitost. Kdo je proti? Drželi se? Ověříme to. A jsme Končím hlasování. 24 pro, 25 proti. Zamítnuto. Z 113, kdo je pro? Proti. Přijato. 114. Ne. Pro, ne pro, první část, ne pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 115, kde pro, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 118 ve pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 119 ve pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 kde pro, proti, zdrželi se přijato, 121 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 122 kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 138. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato 44 pro 18 proti. 139 ústní pozměňovacím návrhem. 3. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 140. Kdo je pro? 140. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Končím hlasování. 19 pro 26 proti, takže přes veškeré úsilí zamítnuto. Teď tady máme nebezpečný návrh. 141. No a pro? Proti. Drželi se. Přijato. 142. Eh, Kdo pro? proti, drželi se, zamítnuto. 143, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 144 na dva části, nejprve první část, pro, proti, drželi se, zamítnuto. Druhá část, pro, proti, drželi se, přijato. Sto šest, kdo je pro? proti drželi se přijato, 147, kdo je pro, proti drželi se zamítnuto, 148, kdo je pro, proti drželi se přijato, 149, kdo je pro, proti drželi se přijato, 150, kdo je pro, proti drželi se přijato, kompromis 10, kdo je pro, proti drželi se přijato, kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 177, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 na dvě části, nejprve první část, pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Druhá část, ne pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. tři, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 194 pro. Proti. Přijato. 195 pro. Proti. Podle mě přijato, ale ověříme to. 94. Končím hlasování. 26 proti 25 pro zamítnuto. 196 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 197 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 198 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 kdo pro, eh, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď první část 208 bude pro, proti, zdrželi se Přijato. Druhá část pro. Proti drželi se. Také přijato. 209 pro. Proti. drželi se. Přijato. 210. Pro. Proti. Přijato. 211. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvěstě dvanáct. Nebo ještě 211. Ověříme. Já ganz knapp abgelehnt. Velmi těsně zamítnuto. Vestě 12. Pro? Proti? Zamítnuto. 213 pro? proti, zamítnuto. 214 pro, proti, zamítnuto. 223 pro, proti, přijato. 215 pro, proti, takže se zamítnuto. 216. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 218. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 219. 219 pro. Proti? takže se, přijato. 220, pro, proti, takže se, přijato. 221, pro, proti, takže se, přijato. 222, pro, proti, takže se, přijato. 224 pro, proti, takže se, ověříme. Končím hlasování. 32 proti, zamítnuto. 225, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. 226, je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 227, je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 228, je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 229 a pro, proti, zamítnuto, 230 a pro, přijato, 231 pro, proti, přijato, 232 do pro, proti, zamítnuto, kompromis 16 a pro, proti, drželi se, přijato, 244 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, drží se, přijato. 259 a pro, proti, drželi se, zamítnuto. 261 do pro, proti, přijato. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se přijato. 264, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 265 pro, proti zdrželi se přijato. 266 na dvě části, první část, kdo je pro? Proti drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti držely se, zamítnuto. 267 až 270 můžeme hlasovat souhlasně ne. Takže jednotlivě 267 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 268 jde pro, proti zdrželi se. Přijato 269 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 270 jde pro, proti zdrželi se. Přijato. 14, kdo pro, proti drželi se přijato. 15, kdo je pro, proti drželi se přijato. 16, ne pro, proti drželi se zamítnuto. 17 a 18 dá pro, proti drželi se. Zamítnuto 19 dá pro, proti drželi se zamítnuto, 20 jde pro, proti zdrželi se přijato, 21, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, 22, pro, proti přijato, 23 pro, proti zdrželi se přijato, 36 pro, Ano, takže to bylo přijato. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Proti drželi se. Přijato. 35. Pro. Proti. Že se zamítnuto. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, ověříme, takže 56 ještě jednou. Končím hlasování. Dvacet devět proti dvacet čtyři pro zamítnuto. Padesát osm jde pro. Proti drželi se přijato. Jedna pro. Proti drželi se zamítnuto. Dva, tři, čtyři Několik zpravodajů dohromady, kdo pro? Proti, zdrželi se. to, Pět pro. Proti, zdrželi se. to, Šest, kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Sedm. Ne, to ne, to je vyřízeno. Jedenáct, kdo pro? proti, drželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. A teď budeme hlasovat elektronicky o závěrečném usnesení, takže můžete hlasovat elektronicky. Die Bericht ist mit 42 42 pro 9 proti Dvě, dva se drželi, takže já blahopřeji panu Weiglovi. Ještě o něčem musíme hlasovat? Přeji vám příjemný večer. My people did not come. Yes.